So. So, good morning. Dobré dopoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Vítám vás na dnešním zasedání výboru. Máme tady pár hrdinů poslanců a poslankyni, kteří by měli dostat dopoledne zadarmo oběd, že sem přišli. Máme už pár minut spoždění, tak se pustíme do práce. Pokud nemáte žádné připomínky, tak můžeme považovat pořad jednání za schválený. Co se týče bodu 2, tak žádná oznámení předsedy nemám. Bod číslo 3 pokud do konce schůze nepředložíte připomínky k zápisům, tak zápisy z 8. 9. října, 6. prosince a 28. ledna budou schváleny. Tím se dostáváme k bodu 4. Druhé zvážení doporučení týkající se nové komplexní dohody mezi Evropskou unii a Uzbekistánem. Teď tedy budu vystupovat ve funkci zpravodaje. Stávající dohoda funguje od roku 1999 a vyjednávání nové dohody byla zahájena 23. listopadu 2018. Náš výbor rychle dal doporučení vyjednavačům. První prezentace proběhla 21. ledna a celkem bylo předloženo 142 pozměvacích návrhů. 6 února jsme měli konstruktivní zasedání stínových zpravodajů a dohodli jsme se na textu, který bere v úvahu velkou většinu vašich připomínek. Našli jsme 19 kompromisů, které se zabývají většinou lidskými právy, politickými vězni, eh, svobodou slova a nucenou prací. Až Evropský parlament bude mít schválit tuto dohodu, tak toto doporučení by mělo sloužit jako kritérium pro vyhodnocení toho, zdali uzbecká vláda naplnila naše předpoklady. To je z mé strany všechno, jako krátký úvod. A nyní dám slovo novým zpravodajům. Začneme s panem Benefejem, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. A chtěl bych mnohokrát především poděkovat za velmi dobrou spolupráci a děkuji také za to, že jste zahrnul do kompromisu řadu našich pozměňovacích návrhů. Díky novým opatřením věřím, že tato dohoda posílí naši spolupráci. A myslím si, že to zároveň také povzbudí uzbeckou vládu k rychlejším reformám a hlubší spolupráci se zeměmi v regionu. A že je to pozbudí v tom, aby lépe dodržovala lidská práva a základní práva, především v oblasti zrušení nucené práce, což je problém, se kterým chceme bojovat. Svoboda slova je pochopitelně také důležitá a to tež platí i pro propuštění politických vězňů. Jako člen delegace Evropského parlamentu jsem Uzbekistán navštívil a mohu říci, že na vlastní oči jsem viděl, že probíhají reformy. Co se týče politických vězňů, tak musím říci, že řada lidí již byla propuštěna na svobodu, byť pořád jich ještě mnoho ve vězení je. Jménem skupiny chci říci, že je důležité, abychom nadále pokračovali v opatřeních, která povedou k propuštění dalších politických vězňů. Takže děkuji a přeji vám hodně štěstí ve další práci. Děkuji, pane Benefej, a nyní má slovo Charles Stanek, prosím. Bez mikrofonu. Nedostali jsme pořad jednání, ale pokud se jedná o Uzbekistánu, tak eh, Souhlasím s tím, co říkal kolega italsky. Já sleduji situaci v Uzbekistánu velmi dlouho a hodně se změnilo od doby, kdy minulá vláda pana Karemova byla obvinována z, opravdu z příšernosti například toho, že uvařili vězně zaživa. A zjevně tedy v oblasti dodržování lidských práv se hodně změnilo. Totež platí pro oblast dětské práce během sklízní a podobně. A proto si myslím, že je správné, že Evropská unie uzavře tuto dohodu a prohloubí vztahy se zemí, která je konec konců největším klíčovým a tradičně vedoucím středoevropským státem. Tuto zprávu tedy doporučuji a moje skupina ji také podpoří. Děkuji. A Alde zde není, tak Helmut Scholz, prosím. Eh, danke, Berichterstatter. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji za předložený návrh zprávy. My s tímto návrhem můžeme souhlasit. Domníváme se, že vývoj v Uzbekistánu je tam poměrně přesně popsán a je tam také napsáno, kde jsou hlavní úkoly, hlavní výzvy pro další utváření bilaterálních vztahů mezi EU a Uzbekistánem, ale také pokud jde o společenský vývoj v samotném Uzbekistánu. Podali jsme několik pozměňovacích návrhů, které souvisejí zejména se stále neuspokojivou situací lidských práv v této zemi, ale také s různými otázkami eh, politiky životního prostředí a dalšími aspekty situace v Uzbekistánu. A tady bych eh, chtěl eh, samozřejmě průběhu dalších vývojů našeho partnerství a spolupráce nějakým způsobem ovlivňovat proces tohoto vývoje v Uzbekistánu. Ty podmínky jsou z mého pohledu v textu návrhu zprávy dostatečně podchycené, takže můžeme se vyjádřit pozitivně a jsme pro toto usnesení. Děkuji eh, Helmutu Šolcovi a nyní Michal Gáler. Děkuji. Já mám jenom jeden eh, speciální bod, co se týče kompromisních návrhů. V kompromisu 13, jestli se nepletu, eh, jsem jedné věci neporozuměl. Můj pozměňovací návrh je co do obsahu zpracován, ale tady šlo konkrétně o to, když se podívat na ten text, tak se tam píše usilovat o příspěvek a podporu partnerských organizací, aby bylo umožněno Republice Uzbekistán nadále zvládat eh, následky katastrofy Aralského jezera. My jsme se na to eh, podívali a ty místní úřady eh, z autonomní republiky Karapal Kakstán, tak o ty mi konkrétně jde, eh, protože ty jsou kompetentní pro to, aby dostali tu podporu. Uzbekistán všeobecně, ano, samozřejmě jde o část Uzbekistánu, to je pravda, ale v mém pozměňovacím návrhu se nehovoří obecně o Uzbekistánu, ale konkrétně o o autonomní republice Karapalkakstán. Takže e, já jenom doufám, e, že vyhovíte mé prozbě škrtnout Uzbekistán a napsat tam Karapalkakstán, i když se to těžko vyslovuje. Možná je to nějaký překlep jenom při zanášení kompromisů, jenom nějaký omyl. U kompromisu 13 to je, teď mluvím o něm. Michaeli, víte o tom kompromisu 13? Je v tom můj pozměňovací návrh 88. A ta formulace je správně, ale místo Karapal Kakstán je tam napsáno Uzbekistán. Což ale mění záměr mého pozměňovacího návrhu. Ten měl být zacílenější konkrétně pouze na ty oblasti, které leží okolo Aralského jezera a které interně vnitrostátně mají kompetence pro tento problém. Já jsem před mnoha lety pořádal eh, výstavu o eh, karapalkakském regionu a o dezertifikaci Aralského moře. Já si myslím, že jde o společný problém ještě s Kazachstánem. Takže myslíte, že ten problém může řešit sám Uzbekistán? Nechce to nějakou středoazijskou koordinaci se sousedy, protože to jezero hraničí s Kazachstánem? Ano, to rozhodně ano, ale o tom jsem tam nepsal, protože tahle zpráva se týká Uzbekistánu. Takže z uzbeckého pohledu by mělo jít o našeho hlavního partnera, který by měl následky katastrofy řešit. Ale jinak souhlasím že ten problém jakožto celek se musí řešit regionálně. Takže máme tedy škrtnout Uzbekistán a dát tam Karapalkakstán. Můžeme to udělat rovnou teď, nebo potřebujeme formální pozměňovací návrh? Já si myslím, že to je jenom chyba při přepisování toho kompromisu z mého pozměňovacího návrhu do textu kompromisu, takže takhle by to bylo jednodušší. Mně to nevadí, co pan Benifej. Pan Scholz? Já bych navrhl, abychom tam dali in particular a potom jméno té republiky. To by taky bylo řešení. Uzbekistán, in particular Kakstán. Dobře, děkuji. Ještě někdo si chce vzít slovo? Nikoli, v tom případě bych chtěl dát slovo panu Jaročevičovi. Je tu? Není. Pan Šmídl? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem z oddělení pro Uzbekistan v ESVČ. Děkuji moc krát za to, že jste nás sem pozvali a že s námi konzultujete tento návrh zprávy, který přichází v pravý čas. Před deseti dny proběhlo kolo vyjednávání v Taškentu. Proběhlo to velice dobře a uzbecká strana byla dobře připravená a prošli jsme poměrně značnou část textu. Nabídli jsme také vám, pane předsedo, a výboru AFET, že vás eh, patřičnou formou budeme informovat o cílích našeho vyjednávání, které nyní probíhá. Každopádně budeme Evropský parlament informovat o tom, jak se vyjednávání odvíjejí a těšíme se na konečnou verzi zprávy. Tak jako vy, i my rádi podporujeme reformy v Uzbekistánu a nová EPCA je jedno, jedním z našich nástrojů. A konstruktivní zapojení Evropského parlamentu do dění v Uzbekistánu je velice vítáno a velmi si ho vážíme. Děkuji. Děkuji vám. Žádní další řečníci nejsou. V tom případě, jak víte, hlasovat se bude dnes odpoledne, a to ve tři hodiny. Hlasování na plénu je naplánováno na druhou březnovou schůzi. Bod číslo 5. Tady jde o návrh doporučení o institucionální rámcové dohodě mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Vyjednávání začala před čtyřmi lety a skončila 23. listopadu. Jde o společný text schválený vyjednavači EU a Švýcarska. Švýcarská federální rada však zatím nezaujala formální stanovisko a vyhlásila veřejnou konzultaci 7. prosince a ta konzultace stále běží. Švýcarsko je samozřejmě jedním z našich nejbližších partnerů. 1,4 milionu občanů EU žije ve Švýcarsku a 450 tisíc občanů Švýcarska žije v Evropské unii. Švýcarsko je členem EFTA a není součástí evropského hospodářského prostoru. Současné bilaterální vztahy se zakládají na složitém souboru 20 hlavních a asi 100 vedlejších dohod. A e, tato rámcová dohoda by vnesla koherentnost a kontinuitu do tohoto souboru dohod a umožnila by prohloubení švýcarské účasti na vnitřním trhu. Výbor INTA přijal stanovisko jakožto přidružený výbor a také výbor IMKO přijal stanovisko. Taková je tedy situace a já dám slovo panu Frunzulichovi, který je zpravodajem. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Jak už bylo zmíněno, EU a Švýcarsko jsou blízcí spojenci a klíčoví ekonomičtí partneři, kteří jsou na sobě vzájemně závislí, jak pokud jde o obchod se zbožím a službami, tak pokud jde o přímé investice. Zároveň naše spolupráce jde vysoko nad rámec vzájemných ekonomických výhod, jelikož Švýcarsko má úzké politické a kulturní vazby na EU a členské státy. Nesmíme zapomínat, že Švýcarsko bylo také kandidátskou zemí do Evropské unie a stáhlo kandidaturu v roce 2016. Nicméně vzájemně prospěšné vztahy by měly znamenat sdílenou odpovědnost za dlouhodobé úspěchy a udržitelnost. A proto jsem usiloval o to, aby zpráva byla vyvážená, a aby obsahovala pohled, všechny pohledy na institucionální rámcovou dohodu a aby obsahovala doporučení radě, komisi a vysoké představitelce. Švýcarsko je velice důležitým partnerem se kterým usilujeme v budoucnu o ještě užší partnerství. Vyjednávání mezi EU a Švýcarskem o institucionálním rámci začalo v roce 2014 a bylo dokončeno v listopadu 2018. Bohužel 7. prosince 2018 Švýcarská federální rada se rozhodla ani nepřijmout, ani neodmítnout vyjednanou dohodu a místo toho zvolila cestu veřejné konzultace, která potrvá 6 měsíců. Bilaterální vztahy mezi Švýcarskem a EU jsou samozřejmě velice důležité vzhledem k tomu, že momentálně je upravuje přes 120 bilaterálních smluv. A tyto vztahy jsou ku prospěchu všem občanům evropským i švýcarským na evropském kontinentu. Je proto v zájmu Evropské unie, členských států i Švýcarska, aby některé bilaterální dohody byly do budoucna uchovány v institucionálním rámci, protože, vážení kolegové, některé smlouvy se vracejí do roku, nebo některé smlouvy pocházejí z roku 1974, jsou zastaralé a je potřeba je aktualizovat. Vyjednaná dohoda znamená, že ve Švýcarsku vznikají určité názorové neschody, zejména pokud jde o evropské směrnice o občanství a ochraně platů v rámci směrnice o vysílání pracovníků. Ty též názorové rozepře eh, se týkají také toho, jak je to eh, reflektováno ve zprávě. Bylo podáno několik žádostí zvenčí od různých organizací a orgánů o to, abychom přijali neutrálnější stanovisko k jednostranným švýcarským opatřením, které mají chránit vyslané švýcarské pracovníky před eh, snižováním platu a sociálnímu dumpingu. A abychom odstranili zmínku o těchto opatřeních jakožto diskriminačních a neuměrných, což tam původně bylo. Já bych chtěl poděkovat kolegům za příspěvek k této zprávě. Bylo podáno 76 pozměňovacích návrhů, některé z nich jsou moje. Chtěl bych také v tomto kontextu poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. Zorganizovali jsme dvě schůze stínových zpravodajů, ve kterých jsme se snažili o vyváženou zprávu. Nicméně jsou tu určité nezhody ohledně kompromisu 4, které se týkají těch již zmíněných ochranných opatřeních, které považuje Evropská unie za jednostranné opatření, které není v souladu s principem nediskriminace a proporcionality. Kolegové, je jasné, že tato opatření jsou jednostraná a byla zavedena pouze švýcarskou stranou a jsou neuměrná. Je to sice stanovisko, ale protože to není v souladu s předpisy eh, jednotného trhu a není to v souladu s eh, ustanoveními o eh, volném pohybu osob, a brání to obchodu s, se zbožími a službami, můžeme říci, že ta opatření nejsou uměrná. Jestliže se Švýcarsko chce účastnit evropského vnitřního trhu, nemělo tato opatření přijímat. Pravidla by měla být stejná pro všechny na vnitřním trhu. Další možností je potom opustit vnitřní trh. Cílem těchto opatření je bojovat proti sociálnímu dumpingu v sektoru služeb, ale toho lze dosáhnout i opatřeními, které jsou v souladu s dohodami o volném pohybu osob. A konečně Evropská unie projevila značnou vstřícnost ve vyjednávání o IFA a text dohody se soustředuje na opatření podobná těmto flanking measures. Takže současný text se nezabývá budoucími vztahy. Švýcarsko má právo souhlasit s dohodou okamžitě, což zatím neudělalo a vyhlásilo konzultaci, ale stávající opatření dále platí. A na závěr, vážení kolegové, bych vás chtěl upozornit na včerejší závěry Rady o Švýcarsku. Včerejší závěry říkají, cituji, Rada velmi lituje toho, že Švýcarská federální rada neschválila výsledek dohody v prosinci 2018 a vyzývá federální radu, aby při, aby předložila tuto dohodu federálnímu schromáždění co nejdříve poté, co doběhne veřejná konzultace na jaře 2019. A kromě toho Rada opakuje, že je znepokojena nekonzistentní implementací některých dohod a jejich uplatňováním eh, v v podobě švýcarských legislativních opatření a praktik, které nejsou v souladu s těmito dohodami, zejména FMPA, a v tomto kontextu Rada vyzývá Švýcarsko, aby převzalo stávající evropské aky, které je relevantní zejména v oblasti eh, vysílání pracovníků a aby zrušilo opatření, které uplatňuje vůči evropským ekonomickým subjektům, které poskytují služby na švýcarském území. A to v souladu s evropskými principy proporcionality a nediskriminace. Děkuji vám. Já vám děkuji a panu Frunzulikovi. A nyní mají slovo naší stínové zpravodajové, první paní řadě paní Zavko. Děkuji. Mě velice těší skutečnost, že jsem mohla být stínovou zpravodajkou a chci poděkovat panu Frunzulikovi za to, jak pozitivně přistupoval k navrženým pozměňovacím návrhu a vytváření kompromisu. Také děkuji dalším stínovým zpravodajům za výtečnou spolupráci. Ten, tato, nový, tato nová rámcová dohoda, která je vyjednávána již od roku 2014 až do konce loňského roku, je více než vítána. Bohužel Švýcarsko stále musí ratifikovat text, což zahrnuje také referendum. Touto zprávou vyzýváme Švýcarskou federální radu, aby dospěla k ukončení jednání o tomto textu. A já bych chtěla zdůraznit jednu věc, je mi to eh, velice eh, blízké, tedy aby Švýcarsko zvážilo délku eh, lhůty pro podávání žádosti co se týče žádosti o práci pracujících z Chorvatska. Rozhodli se o rozšíření původní eh, lhůty o dva roky eh, pro pracující, kteří již působí delší dobu na území Švýcarska, ale eh, tady litujeme tohoto vyjádření ze strany Švýcarska. A pak ještě ta doprovodná opatření. Švýcarsko je zavedlo v roce 2004, aby ochránilo své podniky od platového dumpingu a neférové hospodářské soutěže. Nicméně to není úplně v souladu s platnou dohodou, kterou máme se Švýcarskem o volném pohybu pracujících. Švýcarsko tu má tady požadavek předčasného upozornění ve lhutě 8 dnů a také vyplácení kompenzací. Tady eh, by se to týkalo pouze 3 švýcarských podniků a v opačném případě by pak eh, došlo vlastně k postihům. A myslím si, že to je neférové vůči evropským občanům, kteří žijí v eh, přihraničních oblastech. A tato situace by se v rámcové dohodě měla vyřešit. Evropský parlament této situace lituje. A kolegové, já bych chtěla říci, že tato dohoda je komplexní dohoda dokument, ale pokud chceme vybudovat opravdu dlouhodobé trvalé vztahy se Švýcarskem, tak bychom měli dospět k uzavření vyjednávání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poblahopřát panu Frunzulikovi za výtečnou zprávu On řekl, že Švýcarsko je s ním spojencem EU, ale nemyslím si, že by neutrální Švýcarsko by v tomto smyslu, kdy se tu hovoří také o bezpečnosti a partnerství, tak to mohlo být nazýváno. Ale určitě v obchodní oblasti je naším spojencem pak eh, vlastně je to takový, eh, je tu eh, i dohoda s dalšími oblastmi, jako Ferské ostrovy, Tady vstupuje do věci také otázka Brexitu, jak bude tato situace vypořádána a poté a jak se vypořádáme se skutečností platného volného pohybu. V rámci EFTA otázka referenda a zamítnutí eh, toho, že by se přistoupilo také k připojení k vnitřnímu trhu. Já si myslím, že to je vlastně problém tady těch bilaterálních dohod se Švýcarskem, že tu nemáme eh, vlastně žádný platný eh, soud, který by rozhodoval o případných sporech. A myslím si, že podobně by se to mělo uplatňovat pak, jako je to ve vztahu s jinými třetími zeměmi. Naše skupina podporuje kompromisy a přejeme této zprávě mnoho úspěchu. Myslím si, že si vyslouží řádnou podporu téměř ze všech politických stran. Děkuji. A nemáme tu žádné další stínové zpravodaje, kteří by žádali o slovo. Takže nyní se dostaneme k dalším řečníkům. Je tu pan Dorman, prosím. Děkuji. Já jsem předsedou příslušné delegace a také bychom se chtěli vyjádřit ohledně Švýcarska. Já bych tady v první řadě chtěl poblahopřát panu zpravodaji za návrh textu a za vypracování kompromisních návrhů. Doufám, že si vynoslouží rozsáhlou podporu při hlasování ve výboru AFED jak švýcarská jednání, tak jednání z evropské strany, myslím, že byla velice kvalitní. Vypracovali text, který bude dobrou mezinárodně rámcovou dohodou. A zejména mne těší um, článek 16 v rámci dohody, který hovoří o společném meziparlamentním výboru, což je určitě takové povýšení těch stávajících vztahů na úrovni MPM. A také se blíží volby, jak na úrovni EU, tak ve Švýcarsku. A z toho důvodu je situace složitější IFA je takovým základem pro další rozvíjení ekonomických vztahů, které by měly být přínosné pro obě strany. A také je důležitým prvkem v rozhodovacím procesu ohledně stávajících podmínek přístupu na trh jsou tu i e, různé názory. Například, když jsem byl nedávno ve Švýcarsku právě na pozvání jakožto vedoucí švýcarské delegace v rámci EUPM a vedli jsme velice plnohodnotné diskuze a také proběhla kvalitní setkání v švýcarském e, parlamentu. Nicméně jednou z těch e, velkých obav je právě eh, ta stávající situace a diskuze na podobné úrovni pak probíhají tady v parlamentu. Děkuji panu Dormanovi a nyní mají prostor další, další kolegové. Bratko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také pogratulovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za tento komplexní text a chci hovořit o návrhu 45. Tady děkuji zpravodaji za to, jak pochopil současnou situaci. Já jsem předložila společně s dalším chorvatským kolegou tento návrh, který stanoví, že litujeme, že Švýcarsko 7. prosince rozhodlo rozšířit to přechodné období pro chorvatské pracující na dva roky a zkracuje lhutu pro předkládání žádosti, což je proti podmínkám stanoveným v dohodě o volném pohybu. Tento pozměňovací návrh byl zahrnut do kompromisních návrhů, za což vám děkuji. Nicméně, co jsem tu chtěla zdůraznit, je, že tato věta ve svém originálu je také zahrnuta v závěrech Rady o vztazích mezi EU a Švýcarskem a bylo to přijato právě na včerejším zasedání Rady, takže to je velice uh, dobrá skutečnost, což bych chtěla zdůraznit, a je to hlavně velice důležité pro Chorvatsko. Děkuji kolega Picula. dosáhnutým kompromisima. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich příspěvky. S vaším dovolením se ještě jednou vrátím k rozhodnutí Švýcarska prodloužit přechodné období pro chorvatské pracovníky. Týká se to protokolu číslo 3 a ten protokol byl ke smlouvě eh, o vstupu Chorvatska do Evropské unie připojen. My jsme vyjádřili eh, nepříjemné překvapení z toho rozhodnutí Švýcarska, nicméně existuje řada známek, že chorvatští pracovníci jsou dobře integrováni na švýcarský pracovní trh, že mezi nimi je velmi málo nezaměstnaných a že jejich krátkodobá pracovní povolení jsou pravidelně prodlužována. Chci také trvat na tom, že se jedná opravdu o malý počet osob. Je to nějaké 0,02 pracovního trhu. Vím, že někteří kolegové dostávají od svých odborových svazů trochu jiné zprávy a že to začíná být trochu politizováno, ale já si myslím, že tam opravdu ani nejde tak o procenta, že jde hlavně o to, aby eh, se stejně zacházelo se všemi občany Evropské unie. A že jde také o reciprocitu u různých dohod mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi. A z toho důvodu tedy děkuji, že eh, podpoříte tento návrh. Hvala lepa. Děkuji vám, pane Picolo. Mám tu také žádost od paní Sovko. Chce něco doplnit? Prosím. Ano, já bych také chtěla ohodnotit cenit vyjádření kolegů z Chorvatska a chci vás ujistit, že společně s dalšími stínovými zpravodaji jsme zajistili, aby tento návrh týkající se chorvatských pracujících byl zahrnut takovým způsobem, aby si vysloužil rozsáhlou podporu jiných skupin. Děkuji, paní Zovko. Nyní tu máme žádost o slovo pana Šolce. Děkuji, pane předsedo. Mnoho z názorů zpravodaje a stínových zpravodajů jde správným směrem. Máme tu vysoce složitý postup ve vztazích mezi Evropskou unii a Švýcarskem a je potřeba eh, se z toho nějak dostat a pokročit vpřed. Ale zároveň eh, v tomto zcela konkrétním případě je možné, že eh, dimenze této dohody v souvislosti s Brexitem jsou poměrně zásadní. Máme tu téma platů, svobodu služeb, svobodu cestování, volný pohyb zaměstnanců a zaměstnavatelů. A myslím si, že určité výhrady, zejména švýcarských odborů a švýcarských zaměstnanců, z těch dosavadních dohod, které stanovují poměrně striktní pravidla, e, jako je záruka minimální mzdy, otázka kontrolních možností e, zahraničních podniků, které působí ve Švýcarsku, že tohle všechno by mohlo být oslabeno. A já si myslím, že tento strach bychom měli brát vážně. Některé věci v této dohodě tedy z našeho pohledu nejsou přijatelné, protože nejdou správným směrem. A když si vezmeme třeba dohody o volném obchodu, tak Evropská unie má vždycky silnou kapitolu o udržitelnosti, nebo ji požaduje. To konkrétně eh, souvisí se sociální politikou a politikou zaměstnanosti a eh, také by to mělo obsahovat prosaditelné instrumenty. A to mi chybí v tomhle návrhu zprávy. Jinak v části 3, která se týká eh, horizontálního výboru a parlamentní spolupráce, tam nevidím žádné zmínky o těch domestic advisory groups. Tedy je potřeba aktivněji zapojit jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, a to jak na národní úrovni, tak na mezinárodní úrovni. A myslím si, že tady je potřeba zkrátka říci, že tohle je ještě potřeba do, dořešit. Děkuji Helmutu Šolcovi. Další žádosti o slovo? Nikoho nevidím. V tom případě Dávám nyní slovo Evropské službě pro vnější činnost, kterou tu zastupuje pan Martin Skill. Děkuji. Rádi bychom poděkovali zpravodaji za toto doporučení. Dohoda o institučním rámci bude určitě vzájemně prospěšná tím, že zvýší právní jistotu, a zavede stejné podmínky pro občany na vnitřním trhu. Týká se řady oblastí, včetně řešení sporů, automatické přijímání evropského práva a vyřeší také další eh, problémy, které nám trošku znepříjemňovaly život. Teď k těm doprovodným opatřením. Evropská unie a Švýcarsko mají stejný zájem a to chránit standardy na vysoké úrovni a chránit eh, i úroveň platů. Evropská unie zajistila volný pohyb zboží a služeb, přičemž chrání svůj trh proti nespravedlivým praktikám a platovému dumpingu. Totež dělá Švýcarsko. Nicméně máme za to, že stávající švýcarská opatření jsou diskriminační a nepřiměřená a omezují svobodu přeshraničního poskytování služeb a je to v neprospěch švýcarských spotřebitelů, kteří následně platí vyšší ceny. Během vyjednávání se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu, Snažíme se vyřešit zbývající obavy Švýcarska při respektování revidované směrnice o vysílání pracovníků z roku 2018. Navrhli jsme určité změny, které by braly v úvahy um, určitá specifika švýcarského trhu a té 90-denní lhuty. Navrhli jsme tedy, že by se pokračovalo v existenci té, toho požadavku na předběžné oznámení v určitých odvětvích, která byla stanovena na základě objektivní analýzy rizika. Kromě toho jsme také požádali, aby byla předložena dostatečná finanční záruka ještě předtím, než budou poskytovány služby, pakliže poskytovatelé služeb předběžné podmínky nenaplnili. Také budou provedeny kontroly eh, v oblasti falešných osebeček. Co se týče takzvané směrnice o občanství, to je určitě také důležitá věc, kterou je potřeba vzít v úvahu v oblasti volného pohybu osob. Určitě i tady bude možné to mírně adaptovat, protože se to adaptovalo i u jiných členských států FT, které nemuseli přijmout koncepci evropského občanství. Děkuji. Thank you, Mr. Martin. Děkuji. Pan Fronzolika má slovo nakonec. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kteří vystoupili, všem kolegům a kolegyním. Ze všech sil jsem se snažil do kompromisních návrhů zakomponovat všechny předložené pozměňovací návrhy. Doufám, že budete souhlasit s tím, že tato zpráva je vyvážená a že je v zájmu evropských občanů a států Evropské unie. EEAS se k tomu staví kritičtěji, používá například slovo diskriminační. My jsme se tomu slovu vyhýbali a snažili jsme se nechat spíše prostor pro budoucí pozitivní vývoje. Je nám líto, že Federální rada Švýcarska v prosinci, tak jako slíbila, neschválila tuto dohodu, ale přesto doufáme, že k tomu dojde. Bohužel musím říci, že když si čtu sdělovací prostředky švýc, švýcarské, tak z toho mám pocit, že tu dohodu neschválí, ale uvidíme. My jsme svou práci odvedli a bránili jsme zájmy Evropské unie. Thank you, Doru. So, the vote in AFET will be... V AFETu se bude hlasovat dnes odpoledne a tím se můžeme pustit do dalšího bodu, tedy bod číslo 6. Zatím si vedeme velmi dobře s časem. Bylo mě řečeno, že vystupující pro bod 6 tady ještě není přítomen, ale že už teď bychom si mohli udělat bod číslo 7, protože pokud vím, ta kolega Joregi je na cestě, nevím přesně kde tedy. Ví to někdo? Můžete mu někdo zavolat? Aha, už je venku. Takže, kolegyně a kolegové, tím se dostáváme k bodu 7, jak jsem oznámil, a dostaneme informace od eh, kolegy Chauregiho, kterého vítám. Kolega vedl delegaci do Nicaraguji a několik členů našeho výboru se této delegace účastnila. Cílem bylo vyhodnotit situaci přímo na místě a podporovat národní dialog vzhledem k politické krizi a porušování lidských práv. Takže bez dalších průtahů dám panu Chauregimu slovo. Děkuji mnohokrát, že jste přišel daleko dříve, než se očekávalo. Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Ano, musím vám oznámit, že výjezd do Nikaraguji proběhl mezi dny 23 a 26 leden tohoto roku. Z politického i osobního hlediska to bylo velice emotivní vycestování, protože jsme měli příležitost eh, vlastně zhlédnout to všechno, k čemu tam dochází a setkat se vš- se všemi těmi Eh, významnými eh, zástupci, eh, politiky, ministry, prezidentem a také s lídry sociálního hnutí, studenty, venkovany, nevládními organizacemi, také matkami těch usmrcených mladých v demonstracích, také vězni. Navštívili jsme několik věznic, bylo to opravdu velice emotivní a také velice bohatá cesta na obdržené informace a obeznámili jsme se tedy s závažností celé situace. Situace je závažná nejen z důvodu těch demonstrací, ke kterým došlo v dubnu loňského roku. Celá země zažila takový vážný zlom v tom, demokratickém systému a v uznávání lidských práv, eh, svobody projevu, združování jsou podstatně omezeny, dochází také k soudům s politickými vězni bez jakýchkoliv procesních záruk, také masivní uvězňování a takové represivní postupy ve vězení, nelidské zacházení z vězní a dochází také k policejnímu pronásledování nejrůznějších e, lídrů, odborářů nebo taky rodinných příslušníků těch e, politických vězňů. Dochází k uzavírání deníků e, sdělovacích prostředků pro následování novinářů, desítky tisíc lidí už uprchli do sousedních zemí, třeba do Kostariky. Eh, zhoršila se situace nevládních organizací, které pracují na téma lidských práv a také nejrůznější mezinárodní významné orgány z oblasti lidských práv byly jaksi vysídlení ze země. Politické strany eh, nemají žádné zastoupení, hlavně z důvodu toho, že v těch předchozích obdobích eh, eh, ty, které byly povoleny, tak za Ortegy vlastně tu je jasný požadavek, že by politické strany chtěly jasnou svobodu. Takže tato situace je velice, řekněme, svoboda je velice omezená v této zemi Došlo k několika demonstracím, včetně tedy takových postihů, že byli usmrcení lidé, opozice odešla do Kostariky a ti, co tam zůstali, žijí v takové dost eh, marginální nelegální situaci. To je tedy ten zlom, rozkol v tom výkonu demokracie. Biskupská konference, nebo tedy eh, katolická církev tady může hrát významnou roli s výhledem do budoucna. Je to taková instituční struktura, která je nezbytná pro jakýkoliv druh eh, dialogu, zejména ten vatikánský enunciát společně s biskupskou konferenci z Nikuragui hrají takovou významnou mediační roli s výhledem do budoucna. A vláda ale vysílá naprosto falešný obrázek skutečnosti, tedy um, to, že Spojené státy tady nějak uh, zmanipulovali něco, co by se dalo nazvat jako státní převrat, a v podstatě to, jak to vyjadřuje vláda, je něco podobného, jak je to ve Venezuele, aby prostě ty Američany mohli vinit za všechno, ale to je naprosto falešné. Já jsem to řekl samotnému prezidentovi Ortegovi, řekl jsem mu, pane prezidente, lituji, ale tady není ani kapka pravdy v této vaší verzi. Uh, a ty skutečnosti a zprávy vypracované nejrůznějšími organizacemi pro lidská práva jasně zdůrazňují, že toto je falešný scénář. Existuje tu tedy Nicaragua, který nejrůznějšími způsoby zneužívala studenty, venkovany, mládež, nejrůznější sociální organizace obhájce lidských práv, a, naprosto potlačila tady tu vrstvu obyvatel, která si přeje demokracii a nastolila totalitářský režim. Taková je realita. No a závěr, abych to zestručnil, je takový, že jsou tu takové dvě paralelní Nikaraguji. Existuje sandinismus, ale to nejlepší z toho předchozího eh, sandinismu, který vedl k revoluci Zamofy, tak opustil Ortegu. Ortega je obklopen skupinou, která sdílí moc vlastně díky nejrůznějším rodinným a korporačním vztahům členy své politické strany a ta podporuje právě tento jeho příběh. A to eh, ovlivňuje pak i to veřejné mínění ale představuje to takových 20-25 obyvatel země. No a pak je ta živoucí Nicaragua od rektorů univerzit až po studenty těch fakult, až po venkovany a představitele nejrůznějších sociopolitických hnutí, kteří požadují demokracii a svobodu. No a tyto dvě Nikaraguji se musí, musí porozumět. Takže mé závěry jsou následující. Za prvé, Evropská unie musí velice jasně vyjádřit, jaký je její postoj ohledně odsouzení toho totalitářského směřování Ortegova režimu. Toto je naprosto zřejmé. A už jsme tak učinili v jednom usnesení z 31. května loňského roku. Nicméně je třeba to zopakovat a utvrdit to říct jasně, jaký je politický postoj Evropské unie. A za druhé, Myslím si, že toto odsouzení by mělo jít ruku v ruce s návrhem na sankce vůči režimu, pokud se režim nezmění. Až dosud EU neudělala nic, než že upozorňovala na to, že přistoupí ke všem možným nezbytným opatřením, aby vynakládala nátlak ve prospěch demokratické cesty v této zemi, ale nic víc. Na radě z prosince ministru pro zahraniční věci paní Mogherini řekla, že použije všechny možné eh, prostředky a opatření, ale dnes už Evropská unie musí skonkretizovat eh, svoji pozici. Právě po této návštěvě musíme být přísní, rázní a jasně odsoudit situaci a říci, jaké konkrétní kroky použije, pokud se situace nezmění. A za třetí, je zapotřebí pomoci Nikaraguji, aby opravdu našla směr řešení, cestu k demokracii a míru. Samozřejmě Eh, dokážete si to představit rodiče usmrcených eh, mladých lidí, mm, zástupci univerzit, rektoři, eh, samotní studenti žádají o pravdu a spravedlnost jakožto první podmínka. Nicméně ve skutečnosti ten demokratický proces mi připadá mnohem důležitější a v tomto smyslu delegace Evropského parlamentu která, ve které byly zastoupeny téměř eh, všechny politické strany tohoto parlamentu, od GUE až po EFDD, sociální demokraté, liberálové a podobně, tak jsme došli k závěru, že je třeba požadovat od vlády naléhavě tři věci. Za prvé, aby osvobodili politické vězně, nebo aby to vězení uh, Um, vlastně změnila na uh, podmíněnou svobodu. Tedy to, co nazývají uh, vlastně uh, postup z vězení do domu. Ti, kteří vyčkávají naprosto právně neodůvodněné soudy, tak aby pobývali doma a ne ve vězení, aby tam nebyli, nebylo s nimi špatně zacházeno. A pak tedy, aby se podpořilo to svobodné hnutí. A pak za třetí, aby se mohli navrátit do země mezinárodní organizace. No a tato gesta by mohla doprovázet vlastně mm, ty další kroky. Já jsem další týden vycestoval do Mexika, kde jsem také hovořil s lídry této země, protože Mexiko je velice důležitá země. Může nebo tak podobně jako činí v roli Venezuely, tak by mohl být takovým dobrým prostředníkem a mohl by nalézt nějaké vyjednané řešení. A tady by Evropská unie měla pomoci, protože Evropská unie už má takovou expertízu v tom budování, v tom hledání cesty, v tom směřování k volným, svobodným, důvěryhodným volbám. To je jediné možné východisko, tedy zajistit, aby tu byl svobodný volební proces, aby se změnil uh, volební zákon, aby se zajistila existence příslušných institucí, které na to bude dohlížet. No a takový poslední bod na závěr, pane předsedo, my zástupci politických skupin vypracováváme návrh usnesení, který předložíme plénu bude to první plénum v březnu ve Štrasburku. No a v tomto usnesení potvrdíme ty myšlenky, které jsem vyjádřil. Jde hlavně o to, že je třeba požadovat od režimu naprosto naléhavé změny těch tří podmínek svoboda, osvobození vězňů, demokratická svoboda pohybu a návrat mezinárodních organizací na území Nikaraguji. Za druhé je třeba podpořit dialog a pokud k tomuto dialogu dojde, musí Evropa pomoci a pokud k tomu nedojde, je třeba přistoupit k sankcím. Takový je závěr naší delegace. Děkuji. Thank you, dear colleague. Děkuji, pane kolego Chauregi. Já si myslím, že s vašimi závěry všichni souhlasíme. Byla to velice důležitá cesta do Nikaraguji. Chce se k tomu někdo vyjádřit, k tomu, co pan kolega právě řekl? Nikoli. V tom případě děkujeme za tento debriefing z této ad hoc cesty do Nikaraguji, která proběhla v lednu. Tak kolegové, ještě nám zbývá bod 6. A kolega mezi tím dorazil. A nyní je tedy na řadě informace o cestě do Guatemaly kterou provedla delegace Evropského parlamentu pro eh, vztahy se Střední Amerikou od 29. října do 1. listopadu. Předseda Tajány tehdy navrhl, aby Evropský parlament vyslal delegaci do Guatemaly, aby vyhodnotila situaci lidských práv v této zemi a zejména situaci eh, domorodých komunit. Vzhledem k tomu, že předsedkyně delegace paní Sakorafa tu není, má slovo pan Javier Benito. Javier Benito Siluaga, eh, který se také účastnil této mise. A nyní máte tedy slovo, prosím. Bueno, muchas gracias. Děkuji, vážení kolegové výboru pro zahraniční záležitosti a členové delegace pro Latinskou Ameriku. Velice rád vám sdělím eh, výsledky našeho výjezdu do Guatemaly mezi 28. říjnem a 1. listopadem loňského roku. Tato delegace, jak řekl pan předseda, měl takové hlavní tři záměry. Za prvé, eh, situace Sifiku, tehdy eh, před prezident eh, Guatemaly řekl, že neobnoví mandát eh, Komise pro beztrestnost, pak zhodnotit eh, sociální situaci v zemi, konkrétně tedy lidská práva a kriminalizace obhájců, jako byl případ Lolity Chávez, kandidátky na Sacharovu cenu, no a pak případy politiků politických dohod a to jsou možné vypracování dohod mezi střední a Amerikou a Evropskou unii. Takže takovým prvním závěrem je to, že v této zemi máme velice uzavřenou vládu, se kterou diplomatické vztahy a nějaké výměny jsou velice složité. Ta setkání se zástupci vlády, konkrétně tedy z ministry, byly eh, naplněny odkazy na národní svrchovanost a také bylo zřejmé, že práce, kterou vykonává Evropská unie v oblasti spolupráce a lidských práv, vnímají jako vměšování do vnitřních záležitostí země. Takže to jasně dokresluje tu úroveň diplomatických vztahů jsou velice komplikované mezi zástupci guatemalské vlády a Evropskou unii. Ten eh, společenský politický kontext je velice složitý, nejen díky tomu eh, zvratu ve vládě, kdy eh, obhajovala Sifik v průběhu volební kampaně, kdy hovořila o tom, že vysokého představitele Ivana Velaskéze vyhostí a další vysoké představitel eh, země. No a pak ten sociální společenský kontext také velice složitý. V zemi panuje podvýživa, máme tu také vysokou úroveň vražet a samozřejmě eh, Guatemala zažívá vysoký hospodářský růst v regionu, až 3%, nicméně panují tam velké nerovnosti a daňový tlak je velice vysoký a podle Světové banky tedy není ani možné, aby tu byly nějaké veřejné záruky právě pro to řešení míry nerovnosti. Uh, a zejména to tedy postihuje domorodé obyvatele Guatemaly. Abych zašel více do hloubky eh, v té věci eh, SIFIC, tak od jeho vytvoření v roce 2007 tento orgán byl naprosto klíčový pro boj proti korupci. Spolupracovali také s soudy eh, Guatemaly, představili před soud asi 200 případů, někdy to byli vysokci politici, jako například bývalí prezident Alto Pérez Molina anebo stávající eh, prezident Jimmy Morales. Eh, no a CIFIC nadále pracuje díky mezinárodnímu financování. Toto pochází zejména od dvou hlavních mezinárodních aktérů, od Spojených států, které vždy CIFIC podporovali. A za Trumpa tedy tato míra byla snížena, ale pak jsme to tedy my, Evropská unie, 166 miliony, které jsme CIFIKu dodali. A, a působnost tedy tohoto orgánu ale byla třikrát přerušena. Za prvé, když se oznámilo neprodloužit mandát, to bylo v srpnu 2018. Měsíc poté Ivan Velasquez byl vyhoštěn, označen za persona non grata a poté po návštěvě naší delegace to bylo jednostrané, tedy ukončení spolupráce s CIFIKem. To, k tomu došlo minulý měsíc. Jimmy Morales eh, získal prezident, eh, v průběhu tedy prezidentské vol, kampaně, podporoval CIFIK. Nicméně situace se nyní změnila eh, po té, co obvinili jeho bratra, jeho uh, syna a jeho vládu z nelegálního financování prezidentské kampaně a tehdy tedy eh, došlo k tomu, že eh, by měli také být eh, postiženi někteří ministři ve vládě. Dosud tedy ten boj za beztrestnost a, a proti beztrestnosti a korupci v této zemi z naší strany pokračuje. My bychom eh, žádali o takové ráznější postihy a tresty a měli bychom postupovat někdy také méně diplomaticky, co se týče právě přístupu k některým vládním členům. A co se týče lidských práv, eh, s speciálně s důrazem na ty střety eh, z důvodu pozemku a pak to pronásledování eh, zastánců lidských práv. V Guatemala 60 obyvatelstva tvoří domorodí obyvatele, nicméně přesto všeho se vlastně ani neúčastní demokratických postupů, protože jsou marginalizovány a trpí chudobou. A od těch prohlášení prezidenta z loňského jara, kdy se odkazoval na ty domorodé komunity jako na teroristy, tak je jasné, že narostl, narostlo násilí zejména eh, vůči Koreky, která tedy připravuje kandidaturu na prezidentské volby, takže násilí se navýšilo do té míry, že od ledna do října do našeho výjezdu vlastně 24 lídrů těchto domorodých komunit bylo zavražděno a smutné je, že tyto případy před vlastně soudy nebyly vůbec potrestány. A další záležitost, která nás překvapila, byla skutečnost, že ministři vlády a samotný předseda kongresu trvali na následujícím, že tyto vraždy a všeobecný nárůst eh, násilí je třeba usadit do kontextu, ale tak nějak zapomínají na ten politický a společenský charakter eh, situace. A v podstatě to vyznělo v některých případech úplně tak, jako by eh, vlastně napadali celou tuto skutečnost. A jaké jsou tedy priority? je třeba plnit příslušné mezinárodní úmluvy, eh, pracovní eh, mezinárodní organizace práce, protože zatím je Guatemala neplní a to jde zejména na úkor tě, těch domorodých eh, společenství pak spolupráce mezi evropskými orgány a jejich výpomoc při řešení sporů. Ty konflikty tady se soustředují zejména kolem rozdělení pozemku, protože eh, v Guatemala zatím nedošlo k žádné implementaci mírových dohod z roku 96. No a pak za třetí Mělo by dojít k sankcím vůči vládě Guatemaly z důvodu neplnění práv a pak také větší míra eh, dohledu nad příspěvky, rozvojovými příspěvky ze strany EU. Existuje tu skupina Filtro, která se věnuje těm jednotlivým eh, případům postihům vůči eh, některým lídrům, například Bernardo Local. A myslím si, že je důležité, aby tyto skupiny, jako je Filtro nebo také země G13, aby jejich práce byla oceněna, abychom ji mohli podpořit, protože e, si myslíme, že evropské instituce by měly být na pomocné těmto organizacím. Co se týče kandidátky na Sacharovou cenu Lolity Chávez, tak jsme uh, si mohli potvrdit, že i nadále není možné zajistit bezpečný návrat do Guatemaly. A také je zřejmé, že žádný vládní orgán neprokázal nějaký zásadní zájem o tuto osobnost, která byla oceněna tímto parlamentem a samotným předsedou Tajanem. A za třetí, co se týče spolupráce mezi EU, Měli jsme příležitost navštívit dva projekty spolupráce financované ze strany EU, vybavení věznice pro ženy s dětmi do čtyř let a za druhé program pro školení mladých. Je zřejmé, že tato spolupráce ještě úplně neřeší ty problémy v samotném jejich prvopočátku, to znamená zásadní nerovnosti ve společnosti, ale může na pomoci vylepšit situaci některých skupin, částí populace. Mohli jsme si potvrdit, a to bylo dobré, že se tu v této oblasti spolupráce dělá dobrá práce, takže je důležité, aby to bylo i nadále podporováno. Guatemala je nyní druhým hlavním příjemcem rozvojové spolupráce ze strany EU. To znamená, oceněme ji jako pozitivní, ale také jsme konstatovali, že ta Spolupráce s guatemalskou vládou, jak jsem již podotkl, je velice složitá, včetně takových eh, konkrétních logistických aspektů pro tuto spolupráci. Eh, je tu celá řada byrokratických zábran a také, řekněme, i do určité míry nezájem ze strany národních orgánů o tuto spolupráci. Někdy tak jednoduché věci, jako přijetí toho materiálu na nějakém, v nějakém přístavu nebo letišti, abych to doložil konkrétně, tak v té věznici, kterou jsme navštívili v rámci spolupráce, se podařilo informatizaci celého toho eh, systému všech eh, zadržených ve věznici a přesto všechno, všechny ty zprávy byly nahromaděny v jedné místnosti a ve vězení byli lidé, kterým eh, vlastně byl, vypršel již trest, ale nikdo je neoznámil a jim to neoznámil a nadále byli ve vězení, přestože ten trest tedy již si odseděli. Takže to jsou takové různé překážky, byrokratické zábrany, které to komplikují, plus tedy ještě ten nezájem a to vede k tomu, že některé ty eh, fondy pro spolupráci se ani nevyužijí. Třeba těch 80 milionů na boj proti podvýživě, tak eh, jsou nevyužity, přestože situace eh, v této oblasti je v zemi velice závažná. No a na závěr Nadále bychom měli podporovat eh, Guatemalu, skupina těch zemí G13 a skupina Filtro dělají maximum pro to, aby ochraňovali a bojovali za lidská práva. Nicméně také to vnímáme tak, že ehm, právě ve vztahu k CIFIV a k těm podobným situacím. Tady bychom měli vést takovou přímější, ráznější diplomacii, aby naprosto eh, rázní, abychom mohli tedy čelit takovýmto postojům guatemalské vlády. No a na závěr bych chtěl poděkovat veškerému týmu sekretariátu, který umožnil zrealizovat tento výjezd Ahmedovi Frederikovi, kteří nás doprovázeli na ty tři dny delegace a pak také velvyslanci EU, který nás také doprovázel v průběhu našeho výjezdu a děkuji mu za jeho práci, kterou vykonává jakožto velvyslanec EU v Guatemala, protože rozhodně tato práce není jednoduchá za daných diplomatických vztahů, které jsou opravdu velice komplikované. Děkuji za poskytnuté informace, Anitu, z cesty do Guatemaly. S velkým zájmem jsem si vyslechl vaše vyhodnocení situace v této zemi. A táži se ještě jednou kolegu a kolegyni, jestli mají nějaké otázky, připomínky. Paní Jurgi, prosím. Já jsem se, pane předsedo, chtěl zeptat, zda se počítá ze strany eh, delegace pro Střední Ameriku představit na plénu nějaké vyjádření, nějaké usnesení Evropského parlamentu ohledně této situace, buď v, eh, v rámci naléhavé nebo rozpravy s usnesením. Myslím si, že i ohledně Guatemaly je důležité něco říci. A upřímně myslím si, eh, to eh, vyloučení eh, tohoto mezinárodního orgánu, tak jaké další záruky tu budeme mít? Myslím, že to si vyžaduje opravdu usnesení Evropského parlamentu. Počítáte s, někým, s něčím takovým? Eh, pues gracias por la pregunta. Děkuji za tento dotaz. Jednou z těch eh, otázek, které jsme nadnesli, zda to může tedy vést k nějakému prohlášení Evropského parlamentu. Tady musíme brát v potaz, že v roce 2016 už bylo naléhavé usnesení ohledně situace lidských práv v Guatemala Mnozí aktéři nám vyjádřili, jak bylo toto usnesení pro ně důležité. Ano, já souhlasím, že je třeba, aby bylo druhé naléhavé usnesení nebo prohlášení, zejména z důvodu toho vyhoštění Cifiku a neobnovení mandátu. Paní komisařka Mogherini také již měla komuniké a myslím si, že by bylo důležité něco tedy takového i ze strany Evropského parlamentu. Nicméně toto prohlášení by muselo být eh, vypracováno v nejkratší možné době, protože v červnu budou volby v Guatemala takže aby se nenahlíželo na toto usnesení na, jako na nějaké vněšování do toho volebního procesu. Ještě bych chtěl doplnit, že Guatemala je zahrnuto na seznam zemí v letošním roce um, jako země možného výjezdu na pozorovatelskou volební misi. Ano, bylo by opravdu zajímavé prosadit tuto záležitost, ale proto potřebujeme tedy i pozvání vlády a ze zkušenosti si nemyslím, že by to bylo pravděpodobné, ale tedy ta pozorovatelská volební mise vzhledem tedy k té narůstající polarizaci, násilí a toho, jak narůstá moc vojenských složek i ve vládě, tak si myslím, že by bylo opravdu důležité mít tu volební pozorovatelskou misi. Okay, thank you. Děkuji. Vidím, že stále ještě probíhá váš vzájemný dialog. Otázka Guatemaly a Střední Ameriky Eh, by mohla být předložena na plénu, ale je to na rozhodnutí politických skupin, jestli k tomu bude probíhat rozprava nebo ne. Ale v každém případě vám děkuji za obě zajímavé zprávy. Nikdo jiný se nehlásí, takže to znamená, že budeme pokračovat v 15 hodin. Máme před sebou spoustu hlasování. Končíme daleko dřív, než jsme čekali dnes dopoledne, takže vám přeji krásnou obědovou pauzu.